jsem rád, že tento signál zmobilizuje Evropskou komisi, mezinárodní společenství a zvláště turecké orgány ke spolupráci, tak aby byly podniknuty další kroky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám a nyní přejdeme k hlasování. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Hidalka týkající se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. Nyní hlasujeme jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pan Stevenson? Neslyším vás, bohužel. Takže jestliže je nějaký problém, zašleme tam technika. Takže další hlasování je zpráva pana Lechnera. Pan Kazine také potřebuje technickou pomoc. Ještě někdo další? Presidente. Ja. Tengo también un problema y espero que en unos Pane předsedo, i já mám problém a já doufám, že eh, to technické služby brzy napraví. Takže pokusíme se hlasovat ještě jednou znovu a to o zprávě pana Lechnera o propojení ústředních obchodních a podnikových rejstříků. Nyní budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji panu Lechnerovi. A také jsem původně měl poblahopřát panu Hidalgovi, což jsem neudělal a nyní zpráva doporučení pana Haglunda týkající se protokolu mezi EU a Guineou Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva. Zahoji hlasování jmenovité. Končí jmenovité hlasování. Také toto bylo schváleno. Blahopřeji panu Haglundovi. Další je zpráva paní Nejc o účasti Maroka na programech Unie. Hlasujeme nyní jmenovitě. Kdo je pro, proti, schváleno. Blahopřeji paní Nec. A také blahopřeji marockým rybářům. Další bod je doporučení pro druhé čtení o očkování proti katarální horečce ovcí. Nejdříve před hlasováním dostane slovo zpravodaj pan Vojčichovský. Pane předsedající, Pane předsedo, eh, my se teď dostáváme do cílové rovinky v případě velice důležitého nařízení, které zjednoduší očkování proti katarální horečce ovcí. To je velice nebezpečná choroba, která ohrožuje chovy v mnoha zemích. Lepší očkovací látky a zajišťuje také lepší přístup k těmto látkám pro chovatele a já navrhuji, aby se tento text přijal bez výhrad, protože chovy to v Evropě, potřebu, Evropě potřebují. Práce trvaly eh, dlouho, už jsme o tom také jednou hlasovali a nyní jsme v cílu, takže já vám děkuji za pozornost a prosím vás o podporu tohoto nařízení. Děkuji. Tady nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a proto je pozice rady schválena. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Esia týkající se technických požadavků pro úhrady a inkas v eurech. Blok číslo jedna. Pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní, kdo je pro změněný návrh komise, pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme hlasovat Máme ještě jeden pozměňovací návrh, pozměňovací návrh 111. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. A nyní návrh legislativního usnesení, eh, budeme o něm hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno velkou většinou. Blahopřeji. Paní Esaja, další bod je zpráva paní Ayla Sender o jmenování člena účetního dvora pana Baudilo Tomia, eh, Tomého Umuguruza. Nejdříve má slovo pan Svoboda, který zastupuje zpravodaje. Děkuji. Pane předsedo, mám otázku na zpravodaje, protože já mám dojem, že již jsme hlasovali o členu účetního dvora ze Španělska a proto se ptám, zdali v účetním dvoře jsou dva členové ze Španělska, anebo zdali původní člen byl stažen španělskou vládou, anebo odstoupil sám, protože je zvláštní, evidentní, že my jsme hlasovali o členu účetního dvora ze Španělska a hrada to nerespektuje. A proto to já nevím, jak to je. Já protestuji proto, proti tomu, že rada nerozhod, ne, se neřídí naším rozhodnutím v Evropském parlamentu, o kterém jsme hlasovali. Uh, Mandát Eh, člena účetního dvora se vyprší tento měsíc a právě proto je návrh v pořádku. A nyní budeme hlasovat tajně. Zahajuji Blue Vote. The blue vote is... Blue vote je ukončeno. It says yes. A říká to ano, takže to bylo schváleno 310 hlasy, je to schváleno, děkuji vám kolegové. A nyní končím hlasování.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 Um, Vysvětlení hlasování. Prvním řečníkem je paní Swinburne.